But, So, uh, dear colleagues, welcome. Milí kolegové, tak vás opět vítám na poslední část našeho dvoudenního zasedání výboru Envy. Zdá se, že někteří se už vyčerpali. Nicméně máme před sebou velmi zajímavé body. A jsem rád, že zde mohu přivítat profesora Dervuda Celke. Vítáme vás ve výboru Envy. A s ním také bývalý europoslanec Tom Spencer, který předsedal výboru AFED. Byl to takový Elmar Brock počátku 80. let. Takže také vítáme zpět našeho kolegu. Pozvali jsme profesora Celkého, pohovoří o klíčové otázce využití možností Montrealského protokolu pro ochranu klimatu. My pořád hovoříme zde ve výboru o kyotském protokolu, o Kyoto 2. Včera to byl zahraniční ministrině Mexika která předsedala konferenci zúčastněných stran 16, COP16. A zapomínáme, že existuje jeden dřívější protokol, a sice Montrealský protokol. A tak trošku to uniká naší pozornosti. A jde o to, jakým způsobem bychom mohli redukovat plyny, které jsou eh, relevantní pro klima dle Montrealského protokolu. A věřím, že získáme během této hodiny další informace. Profesor Celke je předsedou a zakladatel Institutu pro zprávu a udržitelný rozvoj ve Washingtonu a v Ženevě. A ředitel sekretariátu pro mezinárodní síť pro vynucování a schodu s předpisy v oblasti životního prostředí a má další závazky na řadě univerzit. Nebudu to všechno opakovat. Životopis máte ve svých složkách, takže vítáme vás zde. Takže vás požádám o úvod a potom určitě na vás budou otázky. A využijeme tuto hodinu, kterou máme, abychom se zabývali potenciálem Montrealského protokolu. Máte slovo. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Jsem rád, že jsem zpět a mnoho věcí se odehrálo od našeho prvního rozhovoru v červenci mám radost z návštěvy z Bruselu, protože já trávím polovinu času ve Washingtonu a abych a musím načerpat určitý klimatický optimismus při mých návštěvách zde. A máme pocit zde, že můžeme udělat ještě více, než děláme a vyři- že jsme schopni vyřešit ještě více, než řešíme. Otázka na kterou bych se chtěl soustředit, vychází z připomínky, že klimatické změny se staly nyní obtížnějšími ve světle japonské tragédie, která probíhá. My jsme posuzovali úlohu jaderné energie a vidíme, že Evropané postupují směrem k odkladu či rušení možností a, i, a Spojené státy se ubírají touto cestou. A změní to celý pohled na tuto problematiku. A když jsem byl mladým právníkem, a když jsem působil na ministerstvu spravedlnosti ve Spojených státech a měl jsem, vedl jsem vlastně trestní vyšetřování nehody na elektrárně Three Mile Island. A zjistíme zřejmě, že tato tragédie v Japonsku je bohužel asi mnohem vážnější než nehoda na Three Mile Island. Nepřeji si to, ale se tak bude. Takže klimatické změny jsou obtížnější, ale jsou také naléhavější. Naše schopnost eh, řídit věci veřejné eh, ve světě je podrobena zkoušce v Japonsku, na Blízkém východě, jinde. A není tak eh, silná, jak si myslíme, jak bychom si přáli. Co se stane? A souběžně přijde dopad na klima se posun, posouvajících se monzunů, dalších sucha a tání ledovců lesních požárů, které budou mnohem rozsálejší, než jsme zaznamenali v minulosti. A tyto dopady již eh, začaly. V Pakistánu jsme to byli svědkem, v Rusku, v, také v Austrálii. Takže ta situace je stále naléhavější a ty náklady již narůstají, pokud je o dopady. Narůstají, protože čím čím déle budou emitovány plyny jako CO2 a další, tak tím déle budou náklady růst a tím více se budeme přibližovat k spouštěcím mechanismům eh, nevratných jevů. A pokud eh, dojde k tání arktického ledu, dojde k uvolnění CO2 a metanu a dojde k narušení vrstvy ledu, které říkáme permafrost. A budeme čelit eventualitě dalšímu tání, dalším následkům a dostaneme se do začervaného kruhu. Dokument, který jsme rozdali, ukazuje na dokumentu 1. Já jsem to připravil s Mariem Molinou z Mexika získal Nobelovu cenu spolu s Polem Krucenem vliv CFC na, a ochrana ozonové vrstvy. A to oteplování se velmi blíží spuštění právě těchto velmi prudkých klimatických změn. Posune se to do Himalají, můžeme úplně zničit amazonský prales. A musíme redukovat tato rizika nyní. A musíme tak činit agresivně a naléhavě. A pokud to neuděláme, tak zjistíme, že naše schopnost vládnout z hlediska klimatických změn bude mm, totálně narušena a nebudeme schopni řešit klimatické změny. A tu schopnost ní máme a musíme postupovat rychle. Já bych se chtěl soustředit dnes na to, jak můžeme využít nejen stránku CO2 pro zmírnění dopadu, ale také ty stránky, které nesouvisejí s CO2. My jsme se zavázali, že snížíme teplotu, nebo omezíme navýšení o 2 stupně, 1,5 stupně je rozumnější cíl a v Kodani 100 zemí se domnívalo, že je to tedy maximum. Když hovoříme o zvyšování teploty, hovoříme o celosvětové průměru a samozřejmě v Africe je to oteplování o 1,5 krát vyšší a v Himalajích je dvakrát takové a jinde je to o 2,5 krát vyšší, takže průměry jsou klamavé. Dva stupně v Africe můžeme připojit další stupeň, dva stupně další v Himalájích a v Arktidě. A není možné tolerovat tato navýšení. Musíme pokračovat ve snaze s dalšími partnery, ale také si uvědomujeme, že to není rychlá cesta k dosažení zmírnění dopadu. A maximálně, kdybychom se drželi dohady z Kodaně a slibů z Kodaně, tak bychom docílili 60% změny dopadu do roku 2020, které potřebujeme. Takže můžeme říci, že je to sklenička, která je spola prázdná nebo spolu plná. A kdyby existovala dohoda, kdyby, která by plnila tento cíl, aby to bylo pozitivní, ale musíme se zabývat dalšími instituty, dalšími platformami, které nám umožní rychleji snížit tyto dopady. A ty jsou skoro všechny na stránce, která není v oblasti CO2. Potřebujeme doplňkové kroky v oblasti, která nepatří pod CO2. Potřebujeme urychlit věci, ohromným způsobem, protože se pohybujeme na nebezpečné půdě. Narazíme skutečně na velmi prudké klimatické změny, ale pozitivní zprávou je, že některé kroky můžeme podniknout rychle, kde můžeme rychle reagovat. co dvě přece 50%. Je to největší podíl tedy od roku 1750 a je to také hluboce persistentní složka. Zůstává v atmosféře po tisíciletí, po tisíce let. Ty ne CO2 síly mají krátký atmosférický život od hodin až po dny, několik týdnů, možná desetiletí. Ně- několik desetiletí je velmi krátká doba oproti tisíciletí. Vyhodnocení UNEPu a při té meteorologické organizace vypočívá, že můžeme být pod úrovní dvou stupňů na dalších 60 let, pokud se budeme zabývat CO2 a budeme snižovat i složky, které nejsou tedy eh, v kategorii CO2. A to je pro nás velmi atraktivní složka politiky. Můžeme tedy o polovinu snížit oteplování a v Arktidě dokonce o dvě třetiny, což má velký význam. Tedy z poloviny snížit oteplování, když zapojíme ty, ty cíle v oblasti, které nejsou CO2 v Arktidě, v jiných oblastech. Arktida je vlastně ochranný štít vlastně bílý led odráží teplo do atmosféry. Když nahradíte když nahradíte vodu, led vodou, tak dochází k absorpci. Takže ty znečišťující látky NCO2 je, jsou hydrofluorkarbony, jsou, používáme jako chladivo, jako pěnivé a Eh, složky a rozpouštědla. A jedná se i o saze. Je to jeden z klíčových faktorů. V troposféře se dostávají tedy saře do ozónové vrstvy. Metan sám o sobě je také plyn, který patří do té kategorie. To je ta složka, která tady nepatří do kategorie CO2. A to je to, co vlastně 50, těch 50% které musíme se snažit eh, snižovat. Tedy tam se nám podaří vlastně rozdělit o polovinu míru oteplování a můžeme využít stávající zákony, stávající technologie, stávající instituty. Tedy za- začneme u těch HFC. Je to nejrychleji narůstající složka znečišťujícího vzduší v USA v dalších zemích. EU27 zvýšil emise o 85% od roku 1990 do roku 2008. Další skleníkové plyny poklesly o 5%. Ta dráha skutečně před námi je velmi negativní. A pokud nebudeme regulovat HFC, tak narostou o 20 do roku 2050, což se rovná 13 letům emisí CO2. Takže je to opravdu velmi závažný problém a ta matice je v dokumentu, který jsem rozdal. Pokud budeme omezovat eh, míru oteplování velmi rychle, když se nám podaří omezit HFC. Ale pozitivně je, pokud se nám podaří omezit produkci HFC, pokud tuto část začleníme do toho, co je v Montrealském protokolu, tak se nám podaří eliminovat jeden ze skleníkových plynů. A to by byl obrovský výsledek. Nejen říci, že budeme využívat trh pro snížení, ale můžeme říci, toto je škodlivá chemikálie a rozhodneme, že už ji vyrábět nebudeme přejdeme na něco jiného, na něco bezpečnějšího, až bude bezpečnější alternativa. To je ta výzva, která je před námi. A v Montrealském protokolu pro ty, kteří zapomněli to, jak je pozitivní, tak to je vlastně nejlepší smlouva, nejlepší mezinárodní dohoda v oblasti životního prostředí, který, která kdy vznikla. A mohu poděkovat všem, kteří se na ní podíleli. Tato smlouva zakázala 96 škodlivých chemikálií z 98% od roku 1990 a 2010. 96 chemikálií, 240 oborů o 96%, to je úplný zázrak, skvělá práce. A tato smlouva umožnila, aby se vlastně ozonová vrstva z 65% eh, zacelovala a aby nedocházelo k dalšímu narušování eh, stratosférické vrstvy ozónu. Pro nás to znamená také tlumení dopadu na klima. Čistý výsledek 105 miliard tun ekvivalentu CO2. To je obrovský příspěvek a celková cena, kterou zaplatila veřejnost díky multilaterálnímu fondu, je 4 centy za tunu. Takže to je nesmírně efektivní smlouva. Avšak díky tomu, že došlo k ukončení činnosti, řada stran řekla, odvedli jsme skvělou práci, nemusíme se tomu věnovat v budoucnosti a můžeme to přesunout z naší největší kanceláře do, do sklepa a můžeme se přestat tomu věnovat. A dožijet svůj užitečný život, ale to by byla skutečně závažná chyba, protože Montrealský protokol může stále vykonat tolik, co pro klima vykonal v minulosti. Pokud si podíváme na spotřebu HFC, můžeme zaručit, že získáme ekvivalent 100 000 tun, možná až 100 000, 170 000 tun ekvivalentu CO2 a dostaneme se na 10 centů za tunu. Takže to nesmírně eh, cenově efektivní obchod. Několik závěrečných poznámek. Tedy ta snaha v oblasti ozonu vyřešila celou řadu klimatických problémů. Když se vrátíte k počátku dobrovolné snahy, které jinak by se rovnaly eh, problémům s CO2. 1,6 W na čtvereční metr. Takže umíme řešit klimatické problémy, když chceme. A můžeme se zabývat tuto smlouvu, proč byla tak úspěšná a proč je každá, každá země na světě stranou Montrealského protokolu. A poslední komentář k uhlíku v v troposféře. To jsou místní znečistující zdroje a můžeme požívat eh, stávající technologie a místní předpisy a zákony, abychom velmi rychle zredukovali tyto emise. Mohli bychom zachránit 2,5 milionu životů ročně. A můžeme zvýšit výnosy tím, že zlepšíme situaci v troposféře. Takže to je mé hlavní sdělení. A jak eh, vzvítězíme a jak nám Evropa pomůže. O tom můžeme jednat. Věřím, že Brazílie, Indie, Čína, Jižní Afrika by se do toho měly zapojit a musíme zapojit rychle. Takže, pane předsedo, tím skončím a zodpovím otázky. Ja, Professor Zelke, thanks a lot for this uh... Děkuji, pane profesore, děkuji vám za tuto prezentaci a za zajímavá čísla, která jste uvedl. Je opravdu zajímavé, že Montrealský protokol se dostal mimo naše úvahy. Otázkou je, co dělá IPCC, to znamená klimatický panel OSN, abychom měli celkový obrázek, nejenom dílčí část, abychom věděli, jak, e, co dělá IPCC. Ještě jednu otázku. Zmínil jste se o HFC plynech. My jsme měli tuto záležitost eh, s čistým, s vývojem čistého mechanismu a šlo o cíle, které jsme si stanovili a některé státy, jak to vypadá, je dokázali vyrobit, aby měli peníze na čistý mechanismus eh, podle kyotského protokolu. A vy jste tady uváděl, to zvýšení HFC od 1990. Jsou v Montrealském protokolu nebo nejsou? Na to jistě odpovíte. Naši kolegové, moji kolegové budou mít jistě další dotazy. Tedorovský Lakakis. Thank you for coming here and Děkuji vám, že jste přišel a děkuji vám, že jste nám otevřel oči. Opravdu. Někdy nevidíme to, co je v té politice jasné a zřejmé. A já si myslím, že toto je jeden z těch případů. Zeptám se vás na dvě věci. Sledoval jsem eh, otázku HFC a snažil jsem se zalarmovat eh, občany, aby je vyjmuli z CDM nemělo smysl platit 14 nebo 15 dolarů za něco, co dokážeme vyrobit za pár centů. A v jiných jsme to dokázali. Vyšlo to z parlamentu, podařilo se nám to relativně rychle, a teď uh, už se to toho netýká. To znamená, HFC už tady není. Nikdo už je nepokrývá, jsou mimo. Nejsou pokryty. Vzhledem k tomu, že výrobci měli příležitost vydělat na tom tolik peněz, že vlastně zablokovali přístup eh, z Montrealského protokolu a pro HFC je to obecná záležitost. A ještě druhá otázka. Už v říjnu jsem se ptal komise na tuto záležitost a skutečně podporuji Montrealský protokol, který by dokázal, aby náklady byly neutrální. Možná, že bychom to mohli zvládnout eh, bilaterálně a mohli bychom nakupovat HFC eh, 23 levně, to není protokolem pokryto, není to chemikálie, která eh, ničí ozonovou vrstvu a mohli bychom tak světu ukázat, že je to důležité téma, že se tím zabýváme. Na to se ptám. Já už jsem se na to též ptal komise, tuším v září, ale HFC 23 se muselo vyškrtnout a teď je na čase něco udělat. Možná, že by to bylo lepší, než snažit se snižovat emise tak, jak to děláme my. A možná, že by to pochopili také lidé lépe, že by 20 dokázalo takto uspět. Ten účinek by mohl být daleko větší. A na závěr ještě chci říci, že politika klimatu se teď stala politikou a politickou záležitostí. Každý má svého koně, na kterého sází, ať, jsou to, ať je to solární energie, energie větru, ať je to arktická oblast, ať jsou to další aspekty. A pokud toto všechno zohledníme, tak vlastně zapomínáme na toho strašáka, kterého tam máme a který existuje. Je to otázka vývěnu tepla, přenosu tepla. A musíme se soustředit na účinné postupy. Vydáme 15 dolarů. Proč, když bych stačilo vydat 5 centů? Když to takto vezmeme, tak to nevypadá nejlépe. A bylo by lepší, kdybychom je vydali hned. Děkuji, kolego. Tak eh, my jsme tady ten strašák, ten drak. Dobře. Kristýna Gutierrez Gatines. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane profesore, že jste k nám přijel. Jedna věc je v celé té záležitosti důležitá. Jsem žena a myslím jinak a mě zajímají detaily. Ty jsou důležité, takže nesouhlasím úplně ve všem se svým předřečníkem a ptám se a mám dojem, že otázka Montrealského protokolu a změny klimatu celkově je to tak důležité abstraktní téma, že přesahuje naše možnosti chápání. A není možné, aby se tím zabývaly pouze státy. Je to tak závažná věc. A druhá věc. Už roky se tím zabýváme. Chcete, abych začala ještě jednou? Máte problém s tlumočením, pane profesore? Ne, nemáte. Dobře. Tak ještě jednou. Mám dojem, a já jsem také profesorka ve svém oboru, že koncepce změny klimatu Kodaně, Cancún, Kyoto, Kyoto, to je tak enormní a abstraktní problém, že to člověk nedokáže všechno komplexně vnímat a proto uplývají staletí a my přenecháváme státům vše na jejich rozhodnutí individuálně. Toto chybějící pochopení a obtížnost změnit myšlení je velmi obtížné ve společnosti, která tomu nevěří. Pro ní je prostě nemožné toho dosáhnout. Já si ale myslím, že bychom měli postupovat pedagogicky. A myslím si, že je důležité eh, dělat drobná opatření, která může udělat každý ve svém okolí, ve své obci, ve svém městě aby přispěl svým dílem k boji proti tomuto jevu. Pouze tak dokážeme, aby společnost měla svoji odpovědnost. Ale děti pochopí něco správně pouze, když se to dobře naučí. A pochopí to na vlastní kůži. Pokud pracujeme na obecných cílech, tak se ztrácíme v tom tématu. Proto si myslím, že potřebujeme určitou politickou dovednost. Vědci chtějí dosáhnout velké cíle, ale někdy bychom ten problém měli řešit eh, drobnými kroky, abychom dospěli k cíli. Takže návrh Japonska, Číny a jeho východní Asie, aby se pracovalo sektorově, sektorálně velmi důležité, protože kromě těch obecných cílů kodaňských je situace taková, že když jednotlivci mají odpovědnost, tak nemusí ztratit konkurenceschopnost. Místo jednotného řešení, které nabídneme státům, je možné nabídnout řešení a alternativy podle odvětví, podle sektorů, návrh velkých cílů, které pokrývají všechno, se tak spojí s konkrétnějšími návrhy podle jednotlivých odvětví. Myslím si, že bychom měli mít rozvojovou politiku obcí, zemědělskou politiku, ale na nižší úrovni také. Děkujeme, děkujeme. Richard Zeba. Děkuji, pane předsedo. E, informace pana profesora jsou zajímavé, ale ptám se, proč mezinárodní společenství nejde více a nedělá více v tom směru, který tu byl naznačen, protože pokud vím, tak život naší společnosti bez výroby těchto uhlovodíků e, by se zas tak eh, nezměnil. Proto se ptám, jak to bude. Když budeme bojovat eh, pouze proti změně klimatu, tak si myslím, že zejména cíl eh, redukce emisí CO2, který je velmi ambiciozní, diskutujeme, jestli máme jít ještě dál a jestli vůbec chceme po roce 2050 vytvořit společnost bez CO2 můžeme uznat, že máme nedostatek zdrojů a podobně, ale když se díváme jenom na změnu klimatu, tak se ptám, kde zůstává vědecká obec a mezinárodní společenství, proč tuto druhou kolej, kterou jste tu naskicoval, nepodporují, protože je to jednak eh, náklad, z hlediska nákladů výhodnější a účinnější a neměly by s tím být spojeny politické problémy. A navíc Montrealský protokol, a tam s vámi souhlasím, je vlastně první velká světová dohoda a podle mého názoru velký úspěch mezinárodní politice do posud. Proč to nedokážeme doplnit tuto smlouvu, tuto dohodu o tyto relevantní aspekty, relevantní pro změnu klimatu? Možná, že byste nám mohl vysvětlit, proč ani vědci, ani politici nejdou více touto cestou. Děkuji. Jana Šare. Kettő szeretnék feltenni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 na počátku vašeho výkladu jste se zmínil o tom, jaký dopad bude mít katastrofa v Japonsku na využívání atomové energie. Dále jste hovořil o tom, že emise oxidu uhličitého musí být eh, nutně sníženy, bude to velice důležité pro celkovou výrobu. A pokud jde o Čínu, a Indii, tak je tady následující otázka. Pokud na jedné straně budeme využívat méně atomové energie a budeme celkově používat méně fosilních paliv, tak jak nahradíme tuto energii a jaké náklady to přinese? A má druhá otázka. Možná, že na první pohled vám bude připadat poněkud zvláštní, ale na našem eh, výboru už jsme o tom hovořili. Hovořili jste už někdy o tom, jaký vliv má prudký nárůst počtu obyvatel na energii, protože pokud je obyvatel více, tak mají samozřejmě větší spotřebu energie a mě by zajímalo, jestli si uvědomujete tento kontext a jestli jste se na to také zaměřil. Any other intervention? Chris Davis. Thank you, Chairman. Just following up really from uh, Richard Sievers. Uh, Navážu na komentář Richarda Sebra o reakci komise na dokument a návrhy, které jsou zde představené. Je to skutečně seznam věcí, které třeba koupit. A co se s nimi tedy stane? Jak, jaký bude další osud? Okay, a few questions, okay. and we get your answers. All right, let's see. Well, the first uh, gentleman, I, I certainly agree with the... A určitě souhlasím s prvním řečníkem a s prezentací otázky plynu HFC23. Je to motivace a vidíme, že platíme příliš mnoho za tyto povolenky a je třeba využít příležitosti k řešení zbývajících HFC. Eh, My vlastně tu od, do, dochází k mus, eh, další redukci a pokud kdybychom začlenili do Montrealského protokolu ty zbývající plny HFC, tak by se nám podařilo tento proces ještě urychlit. A bylo by skvělé získat prostředky na tyto plyny, ale do jaké míry ty kredity můžete dlužit také jako offsety? Montrealský protokol umožňuje vlastně ty kredity po určité době jsou vyřazeny z toho systému a případné offsety mohou snížit výhledy na omezení CO2. A to není věc, kterou bychom si přáli. E, španělská poslankyně komentovala problém, který vlastně po dlouhou dobu bránil tomu, abychom se zabývali touto otázkou. A když rozdělíme problém klimatu na jednotlivé složky, tak zjistíme, že je možné inteligentnějšího přístupu. A to Montrealský protokol přesně udělal. Když se podíváte na minulost této smlouvy, tak vidíte, že fluoridy a plyny z této skupiny byly vyňaty z té skupiny a bylo řečeno, že vlastně, abychom se zbavili těchto chemikálí, tak bude vypracována konkrétní smlouva. Byl to skromný začátek, ale Získávali jsme důvěru a postupně jsme se učili. A nakonec jsme dosáhli zákazu 96 chemických látek. A je třeba zvážit i konkrétní postup, který by sledoval jednotlivá odvětví. Proč mezinárodní společenství zatím eh, nenaplňuje tuto strategii týkající se výroby HFC? celá řada států zahájila federované země, federované státy Mikronézie, Filipíny, které říkají, my trpíme klimatickými změnami. Nyní potřebujeme mnohem rychlejší zmírňování dopadu. Nemůžeme čekat na uzavření mezinárodní smlouvy, až bude ratifikována, až bude zcela naplněna. Potřebujeme určité kroky již nyní. A proto vyvolali jednání s Severní Amerikou a navrhují určité věci a Japonci i Evropa toto podporuje. Je snaha o to, toho, to, toho dosáhnout. A jsme na správné cestě. A minister Rameš Findy učinil významný krok, řekl, že není důvod, proč by Indie nemohla stát v čele procesu eh, eliminace plynu HFC. Je to nesmírně rozumný politik a věřím, že se mu podaří tedy navázat na toto povzbudivé prohlášení a země skupiny BRIC, Brazílie, Rusko, Indie, Čína, budou schopny jít touto cestou váš komentář k jaderné energii. Já myslím, že zaznamenáme určité spoždění. Nemysl... Nevím, zda dojde k výstavbě jaderných elektrán podle plánu, ale uvidíme spoždění. A některé země se rozhodnou, že to není nejlepší investice. A vydat několik miliard dolarů na novou elektrárnu a vlastně dojde k tomu, že vedle těch miliard vynaložených na výstavbu jsou tu další triliony dolarů, které souvisejí s přímou právní odpovědností v případě problému. A daří se nám v oblasti alternativ. A bude třeba pokračovat na této cestě. A bude třeba zvážit, až vyčerpáme fosilní paliva, zda bude povinná sekestrace, ukládání. A pokud se rozvine produkce biomasy a pokud budeme využívat pyrolízu u biomasy, tak i to všechno budou další cesty. Pokud je o populaci, to je samozřejmě stín, který vysí nad celou řadou ekologických otázek. A tato výzva bude vlastně všechny ty předcházející ještě umocňovat. Je třeba zajistit vzdělání pro děvčata a ženy. Genderová strategie je klíčová. A je to správná rozvojová politika, aby dívky, děvčata dostali vzdělání. A Poslední kolega hovořil o nákupním seznamu. A co bychom měli dělat, co je ta první věc, kterou bychom měli udělat? Evropské vedení a Evropa má morální autoritu v oblasti klimatických změn. A to schází zbytku světa. Tuto strategii sledují i Spojené státy. A je možné s tím uspět i v konzervativních dobách. Jsme zde opatrně optimističtí. Otázka financování. V letošním roce dárcovské země, včetně Evropanů, musí doplnit multilaterální fond, kde se čerpá asi 500 miliard dolarů ročně a to naplnění toho fondu je 5 miliard na tři roky. Takže bude třeba vlastně to navýšit, protože vlastně nastává eh, dvojí phase-out. 50% nám umožňuje, abychom byli vlastně v té kategorii 5 až 10 centů za tunu u CO2. A Evropané by měli také zvážit eh, provést vlastní eh, změny už tak učinili v minulosti, ale myslím, že to je možné splnit. Děkuji, pane předsedo. No, děkuji. A teď bych... Jako slovo má pan kolega Skilakakis. Skilakakis. Já bych se k tomu chtěl ještě vyjádřit eh, k otázce finančních prostředků. Nemyslím eh, kredity. Rentabilita 12 Nemyslím, že by to mělo být podníceno půjčkami. Mě by zajímalo, jestli potřebujeme eh, nějakou spalovnu nebo spal, spalovací zařízení, jak tady máme tady postupovat. Tedy vy postavíte eh, to zařízení a potom budete mít 10 až 12 výnosů. Hm, slovo má komise. Eh, já nevím, jestli jste připraven eh, vyjádřit se, ale chtěl bych vás k tomu vyzvat. Děkuji, pane předsedo. Já jsem vždy připraven eh, a to bych také měl. Musím říci, že jsme velice pečlivě sledovali diskuzi o HFC na fóru pro montrealský protokol a jak asi víte, tak jsme v pos- na posledních zasedáních eh, se tam velice angažovali a také v Bangkoku jsme byli velice proaktivní. Podporovali jsme návrh Severní Ameriky eh, a, a eh, také pokud jde o Mikronézii, tedy do roku 2020 by eh, tady mělo dojít k velkému stížení, snížení. Pardon. Brazílie, Indie, Čína. Měl by tady být dosažen eh, pokrok v této otázce. A bylo tady řečeno, že 91 stran podepsalo prohlášení a 27 členských států plus Evropská unie také, to znamená, my jsme tam byli velice dobře zastoupeni. Otázka tady je, jakým směrem bychom se měli ubírat. V Cancúně indický minister navrhl, aby se organizovaly workshopy společně s USA a Evropskou unii. Americký eh, workshop se před několika týdny konal v Dili. Jsme v kontaktu s ministry a zjistíme eh, nebo uvažujeme o tom, že by Evropská unie předkládala podobnou iniciativu. Zatím ještě čekám na zpětnou vazbu. Další věc budeme organizovat pracovní skupinu, která bude eh, tady v srpnu eh, připravovat eh, určité podklady a potom v listopadu se bude konat setkání smluvních stran Montrealského protokolu a uvidíme, jak to bude dále vypadat. Možná, že bude předložen nový návrh na absolutní eliminaci HFC. Další řečník. Porozuměl jsem tomu dobře, že zatím ještě čekáme na to, co se stane. Proč se nechopíme sami iniciativy? Ano, proč se nechopíme sami iniciativy a proč vyčkáváme? Tady probíhá paralelní proces a to je schválení určitého nařízení eh, o plynech eh, F, o F plynech. Součástí toho je také organizace různých studií a až eh, toto ukončíme, tak uvidíme, jaké budou politické možnosti, protože není možné předjímat výsledek této diskuze, protože se toho účastní různé strany a současná fáze vypadá takto. Ano, musíme samozřejmě eh, zkoumat i samotné nařízení, ale pokud je o montrealský protokol, tak by mě zajímalo, proč nepředložíme vlastní iniciativu. Já si myslím, že my tady samozřejmě nejprve musíme vyřešit eh, situaci u nás, ale samozřejmě budeme přihlížet i k tomu, co se děje na mezinárodním kontextu. Ale v tuto chvíli naše současná priorita je sledovat nařízení, eh, vyčkat jeho přípravy a potom uvidíme, co se tady děje a potom uvidíme, jaké tady budeme mít vhodné politické alternativy. I would like to state here for, for the record as well. Eh, Chtěl bych tady do zápisu říci, že pokud tady budeme mít alternativu, která bude stát 4 nebo 5 centů nebo 20 centů a místo toho tady platíme eh, více výrazně, tak bychom tady měli jednat rychleji. Nemůžeme vyčkávat a nemůžeme se schovávat za nějaké postupy nebo procesy, obzvlášť když eh, komisařka Hedegardová u HFC eh, 23 reagovala velice rychle a také efektivně. Takže já si myslím, že bychom měli přijít s vlastní iniciativou, měli bychom eh, zrychlit naše kroky. Nejde tady pouze o záchranu planety, jde také o to, abychom neplýtvali prostředky. Já si myslím, že bez pochyby stálo za to, že jsme se zde zamysleli nad touto záležitostí a já bych chtěl ještě jednou poděkovat panu eh, profesorovi za to, že přišel do našeho výboru. A myslím si, že my budeme bez pochyby v této diskuzi pokračovat. A provedeme eh, analýzy také ostatním členům výboru i parlamentu a budeme se snažit dosáhnout pokroku ve snižování emisí a samozřejmě v ochraně klimatu. Děkujeme vám eh, a eh, děkujeme za to, že jste přišel mezi nás. Přejeme vám mnoho úspěchu a doufám, že zůstaneme v kontaktu. Děkuji. Dobře, můžeme se tedy podívat na bod 20, 32, vozidla s ukončenou životní, životností. that is the one. Ne, wir sind jetzt bei 31. Omlouvám se, jsme teprve u bodu 31. Provádění evropských právních předpisů v oblasti životního prostředí. Gut, die Kommission ist anwesend für die Frage. Máme tady komisi k otázce Richarda Sebra, Kríč a Tímto dávám slovo komisi. Otázka, tedy prosím, abyste odpověděli na otázku Richarda Webera. Prosím. Yes, thank you, Mr. Chairman. My name... Děkuji. Jmenuji se Astrid Schumacher a mám na starosti chemikálie v DGNV. Pan Zebr položil tři otázky. Já zodpovím na všechny tři. A První otázka, jaký je současný stav provádění vodeného nařízení REACH? Tady bych mohla mluvit několik hodin, ale chtěl bych zdůraznit několik eh, klíčových bodů. Za prvé, úspěšné eh, schválení registračního termínu 30. listopadu 2010, 26 tisíc eh, registrací proběhlo u agentury a agentura nyní provedla kontrolu a zjistila, že 20 715 registrací bylo úplných. Takže máme 4,5 tisíce dalších případů, kdy je třeba dožádat další informace. Tento termín pro registrace byl prvním významným milníkem u realizace nařízení REACH a je to začátek procesu, protože jsou tu dva další termíny pro registraci. Jeden bude v roce 2013 a druhý v roce 2018 u dovážených a vyráběných chemikálií v nízkých objemech. Musíme se poučit z, z, z toho prvního termínu a zjistit, jak bude registrace probíhat dále. Registrace je klíčovým prvkem, ale nikoli hlavním. Je tu také hodnocení, povolování a omezování. A to doplňuje náplň nařízení REACH. Pokud jde o hodnocení, máme takzvanou takzvané hodnocení na základě spisu a na základě látek. A agentura vlastně ověřuje soulad s předpisy příslušných eh, žádostí a to je proces, který byl zahájen a abych vám řekla, jak to probíhá v roce 2010, 151 registračních spisů bylo přeskoumáno a z toho 46% bylo označeno za vyhovující a u dalších byly připomínky týkající se kvality, kdy registrant byl požádán o to, aby předložil další informace. Musíme také říci, že to je proces, kde se všichni učí a nemůžeme z, toho, z tohoto čísla zatím něco vyvozovat hodnocení chemických látek podle nařízení REACH probíhá agenturu v koordinaci s příslušnými úřady členských států a to se děje proto, abychom vyjasnili podezření týkající se vlivu na lidské zdraví nebo na prostředí. A je nyní úkolem vybrat látky a zařadit je do akčního plánu společenství a tento akční plán bude schválen v únoru 2012. Pokud jde o povolování, komise nedávno schválila rozhodnutí pro zahrnutí prvních šesti chemických látek, které jsou pod, podrobeny povolení. A nyní dostáváme doporučení od ECHO, aby zde byly dalších, osm, dalších osm látek do roku 2012 bylo zdoplněno máme 46 látek, které vyvolávají znepokojení. A víte, že komise se zavázala v loňském roce spolupracovat s členskými státy a zahrnout dalších 90 látek na seznam do roku 2012. A potom definovat všechny relevantní látky, které vyvolávají velké obavy. Takže už to vidíte, že před námi je mnoho práce. Probíhá veřejná konzultace, která byla vyvolána agenturou, týká se sedmi dalších eh, látek, které měly být zařazeny na tento seznam. Pokud jde o omezování, podle nařízení REACH jsou dva návrhy na omezení, které se opírají o vyhodnocení rizika, které proběhly podle předcházející legislativy. Týká se to aklimanitu a kadmia a tyto návrhy jsou v současnosti vyhodnocovány a jsou také projednávány Evropským parlamentem. A 17 návrhů na omezení se týkají prodeje nově zařazených karcinogenních a mutagenních látek, jakož i látek, které mají vliv na reprodukci. A zatím tedy se to, řeš, je to řešeno tedy eh, agenturou ECA. Pan Sebr také požádal, zda bude nutná revize, případně v jakém časovém rámci. Tady bych chtěla říci, že nařízení REACH předpokládá celou řadu eh, hodnocení a revizí a záleží na průběhu celého procesu, zda bude toto využito. První revize bude v 1. června 2012, týká se agentury. Je to revize požadavku na příslušná data u vyráběných chemických látek, vyráběných v objemu od 1 do 10 tun. A týká se to mezer a překryvu s dalšími legislativními předpisy Tady se zabýváme asi 160 konkrétními právními normami. Kromě toho musíme také k prvnímu červnu 2012 obecnou zprávu o našich zkušenostech týkajících se aplikace nařízení REACH a komise také zveřejnila dokument týkající se alternativních zkušebních metod a zde jsou také zdrženy informace pro členské státy a EK a konkrétní zprávy, které vycházejí tedy ze zkušenosti členských států v tomto směru. To je předpokládáno tedy v legislativě, však my jsme rozhodli, že proběhne širší hodnocení v roce 2012 a budeme reagovat nejen na požadavky, které plynou z nařízení, které jsem uvedla, ale také přeneseme první zkušenosti co se týče administrativní zátěže a nákladů. A to jsme vypracovali a na některých dalších pracujeme. A věříme, že 1. června to bude vše předloženo jako balíček a aby tento proces mohl proběhnout, tak budou spuštěny některé studie. A až budeme mít schromážit veškeré informace, tak eh, bude třeba analyzovat na, na tomto základě, bude třeba zvažovat eh, revizi. A to už se budeme blížit k druhému registračnímu termínu a potom bude možné zvážit, jaká by mohla být ta revize. Konečně otázka, zda je třeba rozšířit půstovná zřízení REACH to dostáváme často a v tomto kontextu se vyskytují dvě věci. Jedna se týká nanomateriálu a druhý takzvaný koktejlový efekt u chemikálií. Nanomateriály, o to jsme byli požádáni parlament, abychom revidovali příslušnou legislativu z hlediska nanomateriálu a abychom vás letos ještě informovali. A tento proces běží, bylo nám řečeno, že první nástěn byl příliš povrchní a chcete tedy hlubší analýzu. A to právě probíhá. A tato, tento průzkum ukazuje, zda REACH tedy je adekvátně formulovan, aby také řešil problematiku nanomateriálu. A pokud je o tzv. koktejlový efekt, tedy vystavení několika chemickým látkám, z různých zdrojů. To je věc, kterou my obvykle analyzujeme. A tady nás rada požádala v prosinci 2009, abychom předložili zprávu, která by hodnotila zda a nakolik stávající komunitární legislativa řeší tento problém. A my jsme zahájili globální studii, proces veřejných konzultací a v současnosti na začátku roku 2012 předložíme radě tuto zprávu a na základě toho budeme moci zvažovat, zda by měl být, eh, zda by měl mít nařízení říč rozšířenou. Děkuji vám. Zeba, do you uh, wish to comment? Okay, I have, I have myself then a question as a member of the committee because... Mám otázku. Sám jako člen výboru, když jsme přijali nařízení REACH, tak eh, jeden z odhadů, eh, který vyslovila komise, ale vlastně i jiní aktéři a samotný průmysl bylo, že pravděpodobně to povede k vyloučení 2 eh, až 4 tisíce nejvíce nebezpečných látek během několika málo let. A vzhledem k těm číslům, které jste zmínil nyní, a my samozřejmě nevíme přesný počet látek, které budou vyloučeny, protože eh, některé z těch produktů zatím ještě vlastně ani nezažádali o povolení. A klademe si otázku, jestli máte určitou představu o těchto čísle, číslech, tedy kolik, kolik látek bude staženo z trhu, nebo jak to bude zkrátka vypadat. Děkuji. V tuto chvíli vám nemohu dát zcela přesnou odpověď. My jsme samozřejmě zjistili, že tady byly různé, eh, určité rozdíly mezi počtem látek, kde jsme očekávali registraci, a počtem, který potom látek, které opravdu byly eh, přihlášeny. A když jsme začali s analýzami, tak jsme zjistili, že eh, k tomu vede celá řada důvodů. Podniky eh, v rámci eh, řízení zjistili, že některé z látek jsou známy pod nějakým jiným označením, ale nebo vlastně to byly jiné látky, které ale byly prodávány pod stejným označením. A další důvod byl ten, že výpočetní metody uh, látek podle starých metod a podle REACH jsou odlišné. To znamená, že podle dřívějších předpisů jsme tam měli úplně jiné výpočty a látky eh, by překročily tisíc tun za rok, pokud je o dovoz ve výši eh, v množství tisíc tun a u REACH tam je to jinak, tam se díváme na tři roky před registrací a potom vezmeme průměrnou hodnotu. A když je potom dosaženo více než tisíc tun, tak je potom eh, právě vybrána tato látka a to vedlo tedy k velkým eh, odchylkám. Společně s průmyslem jsme došli k závěru, že trh pro chemické látky je velice dynamický, eh, jsou tady cyklické vlivy, objeví se tady látky, které se rychle objeví, ale potom zase rychle zmizí. Může to mít různé komerční důvody a nebo to může být tím, že ty látky už zkrátka nejsou potřeba. Další důvod je, že některé látky byly nahrazeny substituty. Zjistilo se, že trh nebyl dostatečně veliký na to, aby se usilovalo o splnění nějakých předpisů, takže proto byly objeveny nějaké alternativy, které nahradily tyto látky. To je tedy vysvětlení toho, proč jsou tady ty odchylky, ale jak to nakonec bude vypadat, to v tuto chvíli ještě nejsme schopni odhadnout. No. Děkuji. Někdo další k tomu? Pokud ne, přejdeme k další otázce. A to je otázka biodiverzity kolegy Belia. To je paní Kodešu za komisi, která bude odpovídat. Pardon, já se omlouvám, je to pán. Ano, je to pán. vedoucí právní jednotky DG životní prostředí. Pokud je o tu otázku týkající se biodiverzity, Evropská unie má eh, ambiciozní cíle, tak, aby udržela co možná největší eh, biodiverzitu a ekosystémy do roku 2020, aby je obnovila i fyzicky. Pokud jde o směrnici Natura 2000 ochráněné oblasti, to je velmi kritické téma pro tento cíl, pokud jde o strategii biodiverzity, která stanovuje opatření pro dosažení těchto cílů. Tady uznáváme skute- tuto skutečnost. Navzdory určitému pokroku při dokončování eh, Natury 2000, tak asi 26 tisíc lokalit, což je 18 eh, teritoria chráněného v EU. Je to jak eh, na úrovni vod, tak také na úrovni půdy. Je to důležité zejména pro vodní prostředí. Komise spolupracuje úzce s členskými státy. Je to otázka právních akcí tam, kde není soulad mezi touto směrnicí a postupem. Jde o to, že je třeba obnovit tyto lokality, udržovat je v pořádku. Jsou to speciální oblasti, které je třeba zachovat a členské státy musí učinit příslušná opatření. To lze udělat nejlépe tím, že se vytvoří e, plány řízení, tak aby se zajistilo, že tato věc bude také implementována. Podporuje sdílení expertiz a zkušeností v přeshraničním styku, v přeshraniční spolupráci. Jde o to, aby bylo možné zachovat tyto lokality a podpořit případně jejich obnovu. To samozřejmě bude vyžadovat zajistit potřebné finanční zdroje, finanční nástroje a investice, abychom podpořili tento rozvoj Natury 2000. Sdělení komise eh, ohledně Natury 2000 z tohoto roku je založené na informacích, které poskytly členské státy a odhadech nákladů, které to bude stát na základě zkušeností z dosavadní implementace to by mělo pomoci nalézt cesty a způsoby, jak úspěšně dotáhnout eh, Naturu 2000 eh, do konce i v rámci příštích finančních výhledů. Natura 2000 v současném kontextu ekonomické situace eh, je velkou výzvou. Komise proto zdůrazní výhody získané účinným řízením této sítě a podporou strategického přístupu ze strany členských států v době v příštích finančním období. Komise bude pokračovat podpoře eh, lepšího řízení, lepší zprávy, tak, aby bylo možné realizovat plány a projekty pro tyto lokality, které jsou zahrnuty do Natury 2000. Je to v podstatě součást směrnice Habitat. Jsou tu klíčové sektory, které je třeba definovat a jsou tu vodítka a pokyny pro určitá odvětví průmyslu, jako například energetiku, tak, aby eh, se chránila Natura 2000. Jde také o otázku přístavů a eh, implementaci dalších klíčových sektorů, jako je akvakultura a další. Eh, nicméně Jakmile se zjistí nějaká porušení, tak komise učiní příslušné právní akce, aby zajistila schodu s, touto, s tímto nařízením, s touto směrnicí, jak Natura 2000, tak také Habitat. Má to vysokou prioritu pro naše generální ředitelství. Děkuji. Do we have a follow-up question from... Jsou nějaké další otázky? Nejsou. Dobře, takže přejdeme, děkujeme a přejdeme k další otázce. Krise Davise, je to zase Habitat, prosím. Děkuji. Toto je porušení, které eh, se stalo v Bulharsku. Obecně můžeme říci, že u specifických případů Komise přešla od dopisu k do dalšího kroku, to je kontakt s příslušným státem. S Bulharskem jsme si vyměnili mnoho informací a také jsme řekli, že budeme analyzovat nejdříve ty nové informace. Probíhá dialog mezi Bulharskem a námi, tedy komisí a v souvi- jde o to, že je to v souvislosti s těmi lokami lokalitami, které jsou vyznačené v rámci Natury 2000. Rozhodnutí bulharské vlády 811 z roku 2010, tedy z loňského roku, se týká rozšíření sítě Natury 2000 v Bulharsku, tři nová území jsou tu eh, zaklasifikována jako území Natura 2000 a u jedné oblasti je, eh, proběhlo omezení. Máme asi 0,4 bulharského území, které tímto se může připojit do Natury 2000. 34 bulharského území už je v tomto programu. Je to druhé nejvyšší číslo v průměru EU. Na poloostrovu Kariaka je, je ta záležitost stále ještě otevřená, komise to ověřuje, protože tam je celá řada rozporuplných technických informací ze strany obyvatelstva i úřadů v Bulharsku. Jde o to zajistit, aby byla zaručena ochrana ptáků a aby se plně dodržovaly předpisy. Krysy. Já jsem mluvil s komisí během oběda a předpokládám, že eh, se také eh, zmíní o tom, že Slovinsko má 37 území v natuře 2034 Bulharsko to je velký podíl, ale jaký to má dopad? Nám to nic neříká, když se podíváme jenom na eh, to území, na tu plochu. Pokud na druhé straně požadavky pro poskytnutí tohoto statutu nejsou zaručeny, Čili je to takový testovací případ pro některé ekologické skupiny a ptám se, jestli komise vážně a seriózně postupuje a důrazně proti takovýmto pokusům. Bude to velmi dlouhé, aby se odstranily všechny potíže, bude to také drahé a podle vašeho zjištění se jistě ukáže, zda došlo k porušení této směrnice. Chce komise skutečně pokročit a odevzdat eh, důvodné stanovisko, anebo bude měsíc po měsíci, rok za rokem doufat jednoduše v to, že se ta situace uklidní? Odpověď, prosím. Děkuji. Ano, eh, budeme se tím muset zabývat, ale eh, důkazní břemeno je na nás, protože Evropský soudní dvůr, pokud by na to došlo, to bude, pro ně to bude velmi eh, těžký případ. Potřebujeme mít informace nejen od stěžovatele, ale také od bulharské vlády, čili postupujeme velmi pečlivě v takovýchto věcech. Ano, vaší otázce. Nesnažíme se to odkládat. Pro nás je důležité, aby ustanovení směrnice byly plně dodržovány a to i ze strany Bulharska. Je to také otázka rovného nakládání eh, a zacházení s členskými státy ze strany komise. Pro nás je to důležité. Na druhé straně v takovýchto případech eh, to není jednoduché, zmínil jste se o tom, je to také otázka financí, ale nesnažíme se najít eh, východisko pro Bulharsko, snažíme se najít nejlepší řešení pro tento způsob, který se týká i poloostrova Kariaka. Takže stále pracujeme na této věci. Pane předsedo, já doufám, že tady nebudu mluvit příliš dlouho a zabírat čas pro ostatní členy, ale musím se k tomu vrátit. Chápu to, že porušení, pokud jde o určení a poškozování eh, polostrova Kariaka pokračuje už dlouho a já, mě by zajímalo, jaké je hodnocení, jestli ho máte, během tří let. Co se stalo? Co jste udělali? Dostali jste eh, nahlášeno porušení, někdo se na to určitě, někdo to určitě zkoumal. Eh, já když si vezmu Spojené království, tak fyzicky eh, nezávisle na tom, jestli tam bylo porušení nebo ne, to se zjistí docela rychle. Asi bych napsal minimálně vládě dopis, čili je to otázka několika měsíců korespondence. Tady máme tři roky a možná, že budou další tři a další tři, takže se ptám, jestli je tu nějaký konečný termín pro to, aby se ten, ta věc posunula vpřed. Jak už jsem říkal, naším cílem je ten problém vyřešit a zajistit, aby ustanovení eh, byl, se dodržovaly eh, v v Bulharsku, ve Spojeném království a i jinde. Není to jednoduché, protože těch lokalit je mnoho a v každém případě musíme postupovat velmi pečlivě, důkladně, potřebujeme hodnocení dopadu, potřebujeme spoustu informací z obou stran sporu, tedy jak stěžovatele, tak Bulharska. Máme Vyměnili jsme si spoustu informací, setkali jsme se, poslední balík informací od bulharské vlády jsme dostali v prosinci, takže na tom pracujeme. Další setkání bude v Bulharsku a podíváme se přímo na místo, to bude v Dubnu, abychom věděli a viděli, co se tam děje. Nicméně všechny informace jsme zohlednili, a pokud se ta situace mění, a ta situace se mění v té lokalitě, musíme samozřejmě zahrnout i všechny tyto informace. Není to tak přímé. V určité době je situace, která vzbuzuje obavy, naznačuje porušení a pak, když jednáme s úřady příslušného státu, tak se ta situace může změnit. Čili tak to je. Je celá řada právníků, kteří pracují eh, na bázi eh, bezplatné a možná, že byste je mohli použít, eh, možná, že by to, kdybyste to takto udělali, tak by to pro Bulharsko znamenalo dost peněz mě by zajímalo, že to vypadá jako nekonečný příběh bez řešení. Ztrácíte čas, marníte čas a já proto říkám, že bych rád, abyste nám stanovili termín, dokdy se dozvíme informace tak, abychom mohli reagovat, tak, abychom věděli, eh, jak jste pokročili bude komise ochotná přijít eh, zpět a říct, ano, za šest měsíců, za šest měsíců eh, jsme to vyřešili, říct nám, buď jsme to vyřešili, a nebo budeme pokračovat dalším krokem. Budeme připraveni přijít zpět po pečlivé a důkladné analýze informací, informací, dejme tomu po šesti měsících, ale nemůžeme vám v tuto chvíli slíbit, že v příštím kroku ten případ uzavřeme, protože tam těch faktorů je příliš mnoho, je to velmi komplikovaná záležitost a my musíme zohlednit všechno. Potřebujeme, abychom byli připraveni a pečlivě a zanalizovali situaci, než případně půjdeme k soudu. To se omlouvám, pane předsedo. Já udělám to, že podám novou otázku, nový dotaz a při příští příležitosti požádám komisi, aby se k tomu znovu vyjádřila. Vím, že je to obtížné, já chápu pozici komise, chápu pozici bulharské vlády, ale pokud nám jde o Naturu 2000 skutečně v Evropě, tak bude někdy obtížné ty věci posoudit a na základě schválených zákonů. Já si myslím, že je dobré, že teď máme závazek komise, která slíbila, že se za šest měsíců vrátí a bude nás informovat o této věci. Další otázka Satu Hasi, takže to vám dám prostor, komise. Děkuji. První otázka se týká. Tam se odkazujeme také na další stanovisko proti, je to postup proti Španělsku v minulém roce v březnu kvůli situaci v Huelvě, kde podnik VTB Iberia, tam šlo o 2,5 milionu tun fosf, sádry s fosforem, které deponovali v oblasti pobřeží Tam šlo o to, že eh, se porušily některé předpisy ze směrnice o odpadech, pokud jde o ukládání nebezpečného odpadu, pokud jde o směrnici IPCC, tam Španělsko také nedbalo na povolení pro tuto činnost, protože to, je, to má vliv na životní prostředí, jde o povolení pro Fetiberia, aby učinili opatření eh, tak, aby zaručili ochranu životního prostředí. Španělsko učinilo určitá opatření, to většinou také požadujeme v těchto případech. Celý plán, vědecko-technická analýza oblasti, eh, vyzkoušení alternativ, sanace a to, jak eh, chtějí nakložit s touto situací. Je tu celá řada pozitivních kroků na základě tohoto plánu opatření a patří sem také národní rozhodnutí, které je z minulého roku, týkající se toho, že už se tam další odpad ukládat nebude. Je to další analýza, chemická analýza sádry s fosforem a uh, Šlo o to ukázat, eh, že tento eh, odpad není možné podle příslušných předpisů označit jako nebezpečený. Je to otázka sanace podzemních vod, poté, kdy eh, se zase tato látka odebrala tím se sníží znečištění na přípustnou úroveň, radiologické riziko je velmi omezené. Analýza chemická této látky v tomto území se ověřuje. Španělsko bude ve třetí zprávě o pokroku eh, informovat, informováno. Poslední zpráva byla předložena v únoru. Španělsko teď také zahájilo řízení o povolení eh, IPCC, pokud je o podzemní vodu, eh, dohled a sanaci této skládky nebo těchto skládek. Španělsko také eh, osvětlilo, jaké dopady to má, a eh, ukázalo se, že budou muset otevřít deset nových skládek. Akce v souvislosti s odstraněním starých skládek a otevřením nových a administrativa to by bylo na 17 let a 1,2 miliardy eur. Eh, úřady si myslí, že to není proveditelné a proto proto teď bude provedena sanace přímo na místě, té se dává přednost. To eh, se dělalo v září 2010, sanace a uzavření těchto ilegálních skládek do roku 2015. Pak to bude vyřešeno. Je třeba upozornit také na to, že Španělsko tady uh, těsně spolupracuje se všemi zúčastněnými stranami, aby se získalo příslušné řešení a aby bylo možné také vysvětlit příslušná opatření a to také na základě tohoto pracovního dokumentu a na základě delegace, která navštívila Španělsko. Budeme informováni o pokroku a budeme moci potom definitivně předložit zprávu. Chceme poukázat také na to, že podobná petice eh, z petičního výboru přišla a byla ukončena v říjnu minulého roku. No. Máte následnou otázku? takže postoupíme dále. Evropské inspekce ochrany životního prostředí, otázka paní Satuhasy. Pan Kodesku zodpoví opět. Děkuji. Komise uznává význam inspekce životního prostředí jako nezbytného nástroje pro zajištění řádného naplnění práva životního prostředí na úrovni EU. A existují rozdíly, jak inspekce byly prováděny v jednotlivých zemích, také v souvislosti s přezraničním uplatňováním a díky tomu zvažujeme další kroky v tomto směru. Je třeba poznamenat, že právní rámec v Evropské unii týkající se inspekce životního prostředí se značně zlepšil v posledních letech a spočívá v současnosti z doporučení z roku 2001 upravující minimální kritéria pro inspekce životního prostředí v členských státech a několik ustanovení v eh, odvětvových eh, dokumentech. Odvětvový přístup eh, k inspekci životního prostředí umožňuje přizpůsobit kritéria pro specifická opatření a může také řešit příslušná rizika. Komise iniciovala zavedení specifických eh, závazných inspekčních eh, povinností do příslušné legislativy. A ta jsou již eh, ve směrnici Sevezo 2, ve směrnici o CCS, nařízení o látkách porušující ozonovou vrstvu, ochraně laboratorních zvířat a směrnice o průmyslových emisích Dalším významným klastrem je spolupráce komise s národními inspektory, která směřuje ke zlepšení spolupráce s inspekcemi v členských státech a lepším prosazováním koordinace, pokud je jednotlivé synergie. My jsme vytvořili před několika lety Evrop, síť Evropské unie pro naplňování práva životního prostředí. A podnikáme řadu kroků společně s těmito inspektoráty zastoupenými na národní úrovni. Příklad se konal v listopadu seminář, který zkoumal efektivitu inspekce životního prostředí v Evropské unii s cílem zlepšit eh, nadcházející režim v oblasti prevence a průmyslového znečištění. Pro je významným partnerem pro komisi v budoucnosti. Avšak eh, přes eh, oborovou legislativu a příslušná doporučení i spolupráci s národními inspekcemi kvalita a úrovně, úroveň inspekce životního prostředí se liší v členských státech. Povědomí a informace o příslušných eh, předpisech ukázaly závažné nedostatky a problémy, které se vyskytují v členských státech. Deficit, pokud je o praktickou strukturu prosazování práva životního prostředí, vizuální kontroly, vzorkování, stíhání a sankce. A tato situace samozřejmě není uspokojivá. Cíle evropské legislativy v oblasti zdraví a životního prostředí nemohou být bez zbytku naplňovány. A celá řada užitku, který vyplývá z legislativy v oblasti životního prostředí, nemůže být dosažen a také nedochází k prosazování inovací. V současnosti probíhá in, interní reflexe o potřebě změnit, posílit systém inspekce. Tento proces bere v úvahu několik politických možností. Posílení komunitárního přístupu k inspekci životního prostředí, buď revize doporučení s minimálními kritérii v členských státech, případně transformace do horizontální směrnice a závazné požadavky v oblasti oborové legislativy, vývoj přesných pokynů pro inspekce v oblasti životního prostředí a kombinace jednotlivých alternativ. Z hlediska jednotlivých odvětví požadavek nové směrnice na kontrolu hlavních rizik a zavádí konkrétní normy a přísnější kritéria pro inspekci životního prostředí, ale z hlediska celkového přístupu možnosti pro další rozvoj systému pro soulad s AKI v oblasti životního prostředí je v kontextu probíhajícího sdělení o legislativě v oblasti životního prostředí, což je projednáváno na úrovni Evropské komise a má to být schváleno do konce roku. A tento nástroj také navrhuje zdokonalit eh, implementaci na úrovni Evropské unie, jak ze strany komise, tak ze strany členských států, aby právo životního prostředí bylo lépe vynucováno na úrovni EU. Děkuji. Děkuji. Následná otázka. Chris? Není to ani tak následná otázka, ale některé věci zde zazněly, jsou nesmírně hodnotné a s nimi souhlasím, ale na, nevím, zda toto je pravá půda pro tuto reakci. Zastupce komise zmínil doporučení o minimálních požadavcích na inspekci a to doporučení bylo předloženo v roce 1999-2000 a bylo zde odhlasováno, že to má být směrnice a nikdy se to nerealizovalo a je to stále jenom doporučení. Komise by se k tomu měla vrátit. My skutečně, skutečně potřebujeme minimální požadavky na inspekci z hlediska životního prostředí. Děkujeme komisi. Máme tu několik dalších otázek, ale naši poslanci tu momentálně nejsou. Takže přejdeme dále tedy vozidla s ukončenou životností. A myslím, že zde je hlavním subjektem Chris Davis, ale pokud se Chris nebude zlobit, tak dáme slovo opět zástupci komise. Děkuji. Thank you, Mr. Chairman. My name is Julio Děkuji, pane předsedo. Eh, jsem zodpovědný za eh, jednotku pro nakládání s odpady a nedávno. A nedávno jsem eh, se zabýval, nebo jsem převzal to, co tady dělal můj kolega na DG pro životní prostředí a Nejprve bych chtěl říci, že vítáme to, že Evropský parlament podporuje implementaci směrnice ELV. Nedávno tady byla studie o právních aspektech vozidel na konci životního cyklu. Byla tam i doporučení do budoucna. A tato směrnice byla úspěšná v mnoha oblastech. vedla eh, k tomu, eh, že eh, tady byl menší počet různých vraků automobilů a opouštěných automobilů, vytvořily se zařízení na sběr a zpracovávání starších automobilů a snížil se také objem nebezpečných látek z automobilů. Dále se také zlepšil ekodesign vozidel, to znamená, že v tuto chvíli jsou lépe recyklovatelné. Tak jak už potvrdila studie parlamentu, i nadále jsou problémy s prováděním. O těchto problémech už jsme na tomto eh, výboře hovořili minulý rok. u příležitosti ústní otázky pana Chrise Davise. Problémy s prováděním musí být eh, soustavně řešeny, tak abychom zajistili, že Evropa bude mít eh, z této směrnice přínos. Musím říci, že v tuto chvíli situace zcela uspokojivá není. Hlavní problémy, eh, které identifikoval Evropský parlament i komise, jsou následující. Je zde nesoulad mezi množstvím vozidel na konci životního cyklu v členských státech a počtem certifikátů stažených vozidel, které vydávají národní orgány. To tedy znamená, že určitý počet starých vozidel není zaregistrovaný a nevíme, co se s nimi stalo. Tento problém souvisí eh, také s dohledem nad registračním procesem v členských státech a také s tím, že tato vozidla jsou vyváženy jako auta z druhé ruky z eh, z, Evropskou uni- z Evropské unie. Minulý rok jsme na tomto výboru eh, o tom diskutovali a zazněla tady naděje, že eh, dostaneme v červnu údaje z členských států. Doufali jsme, že tyto údaje prokážou, že se situace v členských státech zlepšila. Analýza eh, údajů eh, od členských států není zatím ještě ukončená, ovšem bohužel je to tak, že předběžná analýza ukazuje na příliš pomalý pokrok v této věci. Ještě stále je tady část vozidel s ukončenou životností, o kterých nevíme. A eh, také jsou tady automobily, které byly které nebyly recyklované v zařízeních v souladu s, se směrnicí a nebo byly eh, exportovány do třetích zemích. Přijali jsme různá opatření. Komise proskoumala národní legislativu a zahájila několik řízení pro porušení smlouvy proti členským státům z důvodu nedostatečného transponování této směrnice. Devět případů je zatím ještě otevřeno a v několika případech byla hlavním případem transpozice ustanovení o registrace vozidel a byl se problém s certifikáty. Dále jsme v této věci navázali bilaterální kontakty s členskými státy a iniciativy komise byly úspěšné a například ve Spojeném království systém registrace automobilů eh, doznal určité změny a nyní je v souladu se směrnicí. Minulý rok jsme se také zavázali, že zlepšíme kvalitu statistik o vozidlech s ukončenou životností. V dubnu eh, jsme vydali eh, společné směry a členské státy podle nich musí podávat zprávy o vozidlech na jejich národním trhu s čísly registrovaných vozidel, s počtem exportovaných vozidel, s počtem eh, použitých eh, vozidel, recyklovaných vozidel v zařízení v souladu eh, s touto směrnicí. Na základě těchto údajů budeme mít údajů budeme mít poprvé k dispozici spolehlivé údaje registrovaných vozidel i vozidel, které nejsou registrované jako vozidla eh, s ukončenou životností a uvidíme, jak situaci vylepšit. Hledáme také možnost, jak změnit rozhodnutí, které stanoví metodologii, tak aby bylo možné lépe zjistit, co se vlastně děje se starými vozidly. Pokud jde o vývoz vozidel s ukončenou životností, už jsem se zmínil o tom, že to je jeden z hlavních problémů Eh, právě ukončujeme práci na pokynech eh, pro tyto vozidla společně s inspektoráty pro dopravu a hlavním cílem je upravit vývoz do třetích zemí podle specifických ustanovení. Dále také připravujeme legislativní návrh, kde mají být zpřísněny požadavky na inspekce v členských státech podle směrnice o přepravě odpadu. Všechny tyto kroky by měly situaci vylepšit Nemůžeme vyloučit, že v budoucnosti eh, směrnice o vozidlech s ukončenou životností bude revidována podle zkušeností, které získáme, ale zatím je naším cílem lépe provádět existující směrnici. Monitoring implementace na úrovni Evropské unie je omezený a v tuto chvíli hodnotíme možnost vytvořit agenturu pro odpad, která by pomohla provádět naši legislativu o odpadě, odpadu. Závěrem bych chtěl říci, že provádění směrnice o vozidlech s ukončenou životností je také podmínkou pro splnění našich cílů energetické účinnosti a efektivního využívání zdrojů. Děkujeme Evropskému parlamentu za jeho úsilí a za zájem o efektivní provádění směrnice o vozidlech s ukončenou životností. Doufáme, že tato směrnice bude pro členské státy stále důležitější. Děkuji, pa, děkuji. A toto je jedna z prvních směrnic, kterou jsem se zabýval. Zpravodajem byl eh, Karl Heinz Florence. Eh, myslím, že to bylo v roce 98, ale nevím. Eh, Pamatuji si hlavně na hlasování v roce 2000. Eh, myslím si, že to byl eh, dobrý text, který řešil problém 14 milionů aut, které jsou eh, každý rok vyřazovány a šlo o to, aby tady byla vyšší recyklace než dosud. Měl být podpořen ekodesign, jak tady bylo uvedeno ze strany komise. A je to samozřejmě evropské opatření, mělo zajistit, že výrobci Eh, neřeknou, my přesuneme naši výrobu do jiné země. Eh, byli velice znepokojeni eh, touto věcí, ale tyto obavy se nakonec ukázaly naprosto neopodstatněnými. Nevedlo to k žádným problémům pro výrobce. A i když v té době měli pocit, že to zničí evropský automobilový průmysl. Eh, jak tady bylo řečeno, situace není zcela uspokojivá a politika Evropského parlamentu eh, vlastně vedla k této analýzy, jsou tam určitá doporučení a eh, já jsem rád, že komise se tím zabývala. Jeden z problémů je, že miliony vozidel podle statistik chybí. Nikdo neví, co se s nimi děje. Některé jdou asi do zahraničí, ale 7 milionů každý rok nejde eh, vlastně tou cestou, kterou by měla jít. Neděje se s nimi to, co se s nimi dít má. Možná jsou eh, vyvezeny, ale mnohé z nich eh, by měly být někde zpracovány, neměly by někde postávat. Je tady několik eh, důležitých věcí. První, kterou zmínila komise, je špatné provádění v celé řadě členských států a eh, provádí se to tam různým způsobem a já jsem rád, že komise mi pomohla také pokud jde o Spojené království, aby se tam překlenul určitý nedostatek. V mé zemi už to bylo eh, léta nedostatečné tedy to, jak se tam transponovala směrnice a e, podle toho, jak, to tam, jak tam ta situace byla, tak to vypadalo, že mnoho aut končilo někde e, na dvoře různých lidí, nebo zkrátka to někde potom postávalo. Ale situace se už tady změnila. Takže to, to byl ten první problém, to bylo špatné provádění a Eh, další problém je, že údaje, které přichází do statistik, nejsou eh, srovnatelné, jsou různé. A další věc je nelegální přeprava automobilů. Eh, klíčovým požadavkem legislativy není pouze recyklace, ale jde také o to, aby se omezilo množství znečišťujících látek. Auta by neměla například končit někde v řekách. A tím se znovu vracím k minimálním environmentálním inspekcím v mnoha členských státech. Se to vůbec neřeší a pravděpodobně bude situace někde velice špatná. Nejsem si jistý, zda jsme nebo jak jsme schopni monitorovat recyklaci a zda splňujeme cíle recyklace. A myslím si, že pokud máme fakta, tak samozřejmě eh, a jsou tady čísla, můžeme je doložit, ale mnoho nám toho ještě chybí. Jedna otázka na komisi se týká daní a toho zda je nějaké doporučení v pokynech. Vím, že v některých členských státech se platí daň z motorového vozidla, pokud nepředložíte důkaz o likvidaci nebo zničení vazidla, tak aby bylo zabezpečeno nebo aby bylo jisté, že auto eh, bylo, s autem bylo naloženo podle pravidel. Připravují se k tomu pokyny, co vítám pravděpodobně eh, členské státy v tomto podporujete, ale vy jste nás vyzvali k tomu, abychom vyvíjeli tlak a my bychom to rádi udělali. Legislativa už platí 10 let a samozřejmě jsou tam nedostatky, ale bylo by lepší, abychom se vyhli revizi protože dohodnout revizi trvá velice dlouho. Řekněte nám, co máme dělat dál, abychom mohli vyvíjet větší tlak na komisi. Možná, že eh, tím byste samozřejmě šli sami proti sobě, takže po vás požaduji něco, eh, co mi nesplníte. Nebudete přece pod sebou řezat větev, ale mě by opravdu zajímalo, jak bychom na vás mohli lépe vyvínout Ja, geht eigentlich ganz schnell. Vielen Dank. Ono to půjde rychle. Děkujeme za tuto studii. Já si myslím, že u četných zákonů o odpadu, eh, které v EU máme, myslím, můžeme ocenit, že tato směrnice ohledně aut, kterým skončila životnost, je jedna z těch, eh, kde je málo problémů je to otázka exportu do třetích států jako šrot a podobně. Ten problém, který by bylo možné takto vyřešit, by eh, měl jít. Je to také otázka těžkých kovů, použití těžkých kovů ze strany automobilového průmyslu, které se v podstatě eliminovalo jenom tam, kde nejsou alternativy, dejme tomu olovo eh, v akumulátorech eh, do aut. Pokud hovoříme o těžkých kovech, tak už ne v automobilovému průmyslu, tak, ale to neznamená, že bych odvozoval z této studie, že by tento zákon se měl znovu otevřít, revidovat, aby bylo možné vyřešit ještě eh, přetrvávající problémy transpozice. Je to otázka, ptám se, jestli je to nutné. Eh, ta studie, kterou máme, tak jak jsem si ji rychle prolistoval, to nenaznačuje. Jsou jiné toky a proudy odpadu s jinými problémy, které nemáme pod kontrolou. Elektronický odpad, to se snažíme vyřešit teď. Děkuji za studii. Vypadá to, že tyto zákony a předpisy jsou úspěšné, jsou drobné problémy s transpozicí, žádné velké a e, Nechci zdůrazňovat to, co řekl Chris, že v některých členských státech to funguje opravdu dobře a v jiných členských státech to nefunguje dobře. Tedy výzva k tomu udělat eh, nějakou daň z, ze šrotu, to si myslím by potrestalo ty, kteří za to nemohou komise. Děkuji vám. Jak eh, Evropský parlament může pomoci komisi? Jak nám můžete pomoci? Já si myslím, že v tomto případě jste nabídli komisi velmi užitečnou pomoc. Je to i ve zprávě nebo v té studii. A pro nás to bylo překvapení. Nicméně si myslím, že bude užitečné, že nám dobře pomůžete s určitou iniciativou pro transpozici, když vyjádříte obavy týkající se přetrvávání určité mezery ve směrnici, která se týká jednoho z nejvýznamnějších odpadů. Já si myslím, že implementace této směrnice je velmi důležitá nejen pro ochranu životního prostředí, ale také, abychom dosáhli cílů které byly stanoveny, pokud jde o účinnost zdrojů, užívání zdrojů. Myslím si, že parlament může udělat několik konkrétních věcí. Eh, vidíme to, jak eh, uplatňuje své institucionální eh, moc letos bude předložen návrh na zintenzivnění inspekcí, pokud jde o přepravu, dopravu a příslušného naří- přepravu odpadu a příslušného nařízení. A to se týká také exportu ojetých automobilů. To bude také velmi důležité abychom získali podporu z vaší strany pro lepší transpozici. Pokud jde o možnost revidovat směrnici ELV, pro nás v tuto chvíli je prioritou docílit lepší transpozice. Jsou tu určité rozdíly, pokud jde o transpozici na úrovni členských států. A co potřebujeme udělat, je tlačit na členské státy, kde ta transpozice není eh, dobrá, aby zlepšili tu míru té transpozice a kvalitu. Pro nás je to prvek, který je základní a je třeba, abychom docílili tady pokroku, abychom měli dobré informace o situaci, co se v členských státech děje. A jsou tam stále ještě informační nedostatky, to je pravda. Nicméně teď máme daleko jasnější obraz, než jsme měli ještě před nedávnou dobou. Děkuji. Děkuji. Dodatečné připomínky Krysy, jen krátce. To je ten bod, když se podíváme na celou tu legislativu týkající se odpadu, tak nic z toho není stoprocentní. Eh, některé věci jsou dokonce velmi daleko od 100%. A některé jiné jsou zase lepší, ale jsou tu velké rozdíly mezi členskými státy. To je pravda, některé eh, to zvládají mimořádně dobře, jiné ne. Základní filozofie managementu zní eh, zvládat opatření a myslím si, že to, tato je legislativa, kdy občas nevíme, eh, jestli jsme dosáhli 50% cílů nebo 100% cílů, protože nevíme, kolik aut v podstatě bylo Eh, vyřazeno posledním eh, domácím vlastníkem v zemi původu. A eh, potřebujeme uzavřít tuto informační mezeru, protože tam některá auta se jistě exportují a jiná jdou na vrakoviště, jiná se sešrotují. Takže v každém jednotlivém členském státu jsou různé požadavky a abychom toto ohodnotili, abychom toto dokázali eh, vyhodnotit, musíme vědět, kde jsou slabé stránky a kde přetrvávají nedostatky. Děkuji. Může komise reagovat? Chce komise reagovat? Jednoduše říci, Jednoduše řeknu, že naším cílem je to, abychom měli jasný obraz to o tom, co se děje v každém členském státu. A ještě jednou říkám, že tak daleko ještě nejsme, ale blížíme se. Děkuji. Myslím si, že to bylo k tomuto bodu a přejdeme k dalšímu, což je přeskum strategie společenství týkající se Tuti, Máme tu pana Zavrieva z komise. Prosím, máte slovo. Dobré odpoledne, pane předsedo. A já tu zastupuji komisi v této věci. My jsme v presenci 2010 schválili eh, přeskum strategie společenství týkající se rtuti pod označením Envy 705234. Eh, to je to, co komise eh, schválila v roce 2005 a parlament k tomu eh, přijal usnesení. Je to od strategie, která sleduje globálně i interně rtuť. Je to otázka mezinárodního povědomí nutnosti eh, podniknout akce v širším měřítku než dnes. Dnes podle toho přeskumu, který jsme eh, po pěti letech udělali, vidíme eh, značný pokrok, ke kterému došlo všech 20 akcí, které v této strategii byly, byly buď implementovány, anebo eh, jsou na dobré cestě a blíží se k plné implementaci. Chci zdůraznit zejména tři eh, legislativní akty schválené od roku 2005 a je to směrnice schválená v roce 2007 o omezení prodeje určitých měřících přístrojů s obsahem rtuti. Odstranila z trhu celou řadu těchto přístrojů, například teploměry s rtutí, které se používaly pro, v domácnostech. V roce 2008 parlament a rada schválili nařízení o zákazu vývozu rtuti a o bezpečném ukládání rtuti a to je velmi silná informace pro mezinárodní komunitu. Zákaz vývozů vstoupil v platnost eh, o pár dnů, před pár dny. A nakonec v roce 2010 nová směrnice o průmyslových emisích, která byla schválena, hovoří o tom, že je třeba mít nejaktuální dostupné technické možnosti a praxe, takže teď se vlastně sníží emise, které dřív byly vyšší a to, co schválila komise navíc, bude platit pro různé sektory, a to jsou klíčové sektory pro tyto emise, zejména pro průmyslu chloru a dalších. Jakmile eh, tyto závěry komise schválí, budou mít členské státy eh, čtyři roky na to, aby eh, prověřili povolení, která poskytnou. To znamená, že dojde ke snížení emisí rtuti v EU. Je tu asi 20 akcí v této strategii, nechci probírat podrobně všechny, ale rád bych zdůraznil, že jedna věc je velmi důležitá a akce EU na mezinárodní úrovni z února 2009, kterou probrala eh, vla, rada eh, jednalo se o nástroj, který umožní Evropské unii, aby pracovala ekonomicky a účinně a podnítí to a bude to motivovat také další státy, aby v oblasti rtuti postupovali velmi opatrně, aby se snížily tyto emise a je to jeden z hlavních cílů této strategie. Jde o to, že proces vyjednávání už začal a Evropská unie musí teď použít své prostředky, aby dosáhla pokroku. Předpokládá se, že tento proces skončí eh, začátkem roku 2013. Chtěl bych vás informovat, o dopisu komise, který bude zaslán předsedovi vašeho výboru a bude vás informovat o konci druhé sekce tohoto jednání. Tento mezinárodní vývoj vítáme, to už jsem říkal, ale nezabrání nám to, abychom nepokračovali i na domácí půdě. Chtěl bych naznačit tři důležité akce, které budou patřit do této strategie právě teď pod vedením eh, chemické agentury bude se provádí hodnocení alternativ eh, týkající se budoucích opatření pro měřící zařízení, která obsahují rtuť zejména těch, která obsahují velké množství rtuti. A to ještě doplní předcházející informaci, o které jsem hovořil předtím. To je rozhodnutí zakázat eh, přístroje, které se, tyto přístroje, které se používají v domácnosti další krok této implementace je definice kritérií pro bezpečné skladování rtuti. Komise plánuje schválit takováto kritéria, přijmout je do léta. Je to implementační akt v rámci tohoto nařízení o rtuti z roku 2005 a tato kritéria pokryjí eh, dočasné skladování nebo ukládání rtuti, než dojde k konečnému uložení pod zemí. Za třetí, nyní sledujeme environmentální aspekty při použití zubařského amalgámu kde je rtuť a sbíráme informace, jaké jsou možné alternativy, které by umožnily eh, tomuto se vyhnout a je to také otázka baterií. To jsou věci, kde se stále ještě rtuť používá na našem trhu. A na závěr bych chtěl říci, že tato krátká prezentace chce zdůraznit, že pokud je o persistentní znečišťující látku, která skutečně se akumuluje, tak potřebujeme eh, velké úsilí, abychom dosáhli svých cílů. A proto také, pokud chceme eh, dosáhnout pokroku na úrovni domácí i mezinárodní, je důležité, abychom si stanovili ambiciozní cíle v rámci mezinárodní dohody. Děkuji. Holger. Děkuji. Holger. Děkuji, to je jenom taková krátká doplňující otázka. Velice děkuji za tyto informace. Rtuť je jedovatá, toxická a měla by neměla by být v přímém kontaktu se spotřebitelem a samozřejmě nesmí dojít k unikání dlouhodobě do životního prostředí. Komise to tady velice podrobně eh, rozvedla kde bychom, eh, nebo jaké máme zákony proti eh, rtuti, eh, nejrůznější domácí přístroje, měřící přístroje, tam k tomu máme dokonce samostatnou směrnici, i když je vlastně tady jenom velice malý podíl trhu, týká se to pouze několika řemeslných podniků, které toto vyráběli. Hovořili jste tady také o bateriových článcích a mě by zajímala jedna věc, jak vidíte zakázání používání rtutě v v osvětlení, protože tady v tuto chvíli dochází k velikému rozšíření, především v domácnostech. Je tady celá řada studií, které vlastně se ani eh, nezabývají eh, emisemi rtuti ze starých eh, osvětlení, ale jak je to vlastně nebezpečné, když eh, se žárovka doma rozbije. A mě by zajímalo, jestli komise by chtěla eh, přijít s nějakým takovým návrhem pro zákaz těchto eh, svítile nebo lamp. Yes, thank you. No, um... Děkuji. Obsah nebezpečných látek v těchto lampách je předmětem příslušné směrnice o nebezpečných látkách v elektronických a elektrických zařízeních. A došlo k dohodě o revizi této směrnice mezi parlamentem a radou. A bylo to schváleno na konci loňského roku. A podle stávající podoby této směrnice obsah rtuti v těchto lampách je omezen je omezen na 5 mg. A podle zásad této směrnice, tam, kde existují alternativy, tak výjimka pro obsah nebezpečné látky v těchto zařízeních je snížena anebo zrušena. A my jsme právě revidovali obsah rtuti v těchto lampách a bylo schváleno rozhodnutí ze strany komise a tam snížíme obsah, který je povolený na 3,5 mg v tedy eh, v prosinci letošního roku a na 2,5 mg eh, v prosinci 2012, o rok později. Tedy máme stanovisko vědeckého výboru pro zdravotní rizika, které po analýze vědecké literatury nemohlo dospět k závěru o e, riziku způsobeném porušením, rozbitím těchto, tohoto typu lamp. A samozřejmě doporučuje se aby v domácnostech, kde dojde k rozbití těchto lamp, aby byla podniknuta určitá minimální opatření. A rada nedávno schválila závěr týkající se strategie, který zahrnuje výzvu členským státům a komisi, aby se zvýšilo povědomí veřejnosti o těchto otázkách. Děkuji. Myslím, že jsou všichni spokojeni. Poděkujeme komisi. Přistoupíme k dalšímu bodu, což je otázka k ústnímu zodpovězení pana Podce Petrové Leinena o nedostatcích stávající politiky EU týkající se rakoviny tlustého střeva a konečníku. A nejdříve dám slovo komisi a potom pan Pod se bude moci vyjádřit. Pan Švech je zde, nevím, zda je to on. Ano, děkuji. Jmenuji se Štefan Šrek, zastupuji DG Sanko, má na starosti informační politiku a jsou tu tři otázky a jedna otázka je výzkumně zaměřená. Mám tu Maria Videl, z DG na výzkum. Odpovíte na první otázku a na třetí otázku. Kdy chce komise zvýšit pokyny pro eh, rakovinu tlustého střeva konečníku? Jak víte, komise zveřejnila první vydání prvního února 2011, takže už je to zveřejněno možná o něco později, než se předpokládalo. A rozsah tohoto projektu možná e, odůvodní spoždění, protože to představuje společnou práci 90 expertů e, z 19 zemí. Je tam 10 kapitol, 400 stránek a přes 250 doporučení. 750 odkazu na vědecké studie a články. A popis dokladů, což ani není k dispozici tiskem, je dokument, který má tisíc stránek, což ukazuje, jaká je evropská předaná hodnota, když působíme ve 27 členských státech najednou a ne individuálně v jednotlivých členských státech. Zároveň bych chtěl říci, že je důležité poznamenat, že tyto pokyny pro doporučení z Mezinárodní eh, agenturu pro výzkum rakoviny IARC v Lyonu. Tedy tady se nechtěla Evropská komise eh, začlenovat do tohoto vědeckého procesu a bylo třeba času, abychom dali dohromady tyto základní eh, pokyny. Dostávám se k první otázce. Jak další kroky chce komise podniknout, aby uspíšila provádění plošných programů preventivních vyšetření populace. Ty nové pokyny mají benchmark pro screening eh, rakovinitostého střeva konečníku. A znamená to tedy včasnou diagnózu a léčení, které umožní záchranu života. A pokud by se používaly testy, které jsou dopročeny, což je test na okultní eh, krvácení, tak dojde ke snížení mortality o 50 u osob věku 50 až 75 let věku. A to je 135 milionů obyvatel Evropské unie, takže to je skutečně velká skupina. Jak jste správně eh, podotkli ve vysvětlení, první zpráva o naplnění tohoto doporučení ukázalo, že ze tří programů kolorektální screening byl nejméně eh, uplatňován v členských státech, ale ten proces je dynamický a probíhá a řada členských států má programy screeningu a ten v současné době došlo k navýšení počtu a v přípravné fázi to pokyny měly pozitivní a urychlující dopad na programy screeningu v členských státech. Také musíme pochopit, že to není jednoduchý proces. Co národní programy screeningu se týkají období deseti a více let vzhledem k plánování, studii proveditelnosti, pilotním fázi projektu a také spuštění v jednotlivých oblastech. Komise by si také vážila vaší podpory a vybídnutí členských států, aby využívali mechanismy, které jsou k dispozici pokyny a také spolupráce skrze nové partnerství pro činnost proti rakovině. To byly odpovědi na otázky 1 a 3 a nyní dám slovo Marii, která odpoví na otázku 2. Dobré, od Maria Vidal. Jsem zástupně vedoucí pro, vědecký, pro lékařský výzkum na DG výzkum a inovace. Co se týče vaší otázky, bude komise věnovat větší pozornost rakovině tlustého konečníku v budoucích programech zdravotnického výzkumu a pokud ano, na co se zaměří a jakým způsobem mohou všechny strany podpořit plánování a rozvoj v, tomto, v této oblasti. Pokud jde o současné snahy a sedmý rámcový program pro výzkum a technologický vývoj, a abychom maximalizovali dopad snahy o nadnárodní výzkum v oblasti rakoviny se soustředuje na převládající otázky prevent, preven, prevence patogenéze rakoviny, včasná diagnóza a léčba pacientů s rakovinou. A to se týká alokace 480 milionů euro na výzkum rakoviny, což představuje 180 projektů Eh, kde je zapojeno 1500 eh, různých laboratoří. A 300 milionů v rámci tohoto rámcového programu představují 75 projektů v období, které odpovídá 2007 až 2010. Co se týče konkrétně tlustého střeva konečníku, 60 milionů bylo určeno na výzkum kolorektální rakoviny v rámci sedmého rámcového programu což bylo v období 2002-2006 a až 31 milionů euro je určeno nyní v rámci, jak už jsem řekla, toho třiletého období v rámci sedmi let, sedmého rámcového programu. Celá řada těchto projektů řeší přímo rakovinu tlustého střeva konečníku, například včasná diagnóza, identifikace genetických faktorů, úloha kmenových buněk u vývoje kolorektální rakoviny, preklinické modely, molekulární signatury a lékové strategie a metody, jak optimalizovat další terapeutické režimy, včetně tedy operativních chirurgických metod. Další otázky odolnost chemoterapii metastáze a deformace CF. Návrhy zdravotního programu v období 2012, jeho zveřejnění se předpokládá eh, v červenci 2011. Je tu několik oblastí zájmu korektální rakoviny, které se týkají individualizované medicíny, validace markerů a aplikace biologických přístupů. Kromě toho, jako součást návrhu zdravotního programu v roce 2013, který bude zveřejněn v červenci 2012, výzkum v oblasti kolorektální rakony bude pokračovat a bude, budeme se zabývat metastázemi, očkováním imunoterapeutickou strategii a v současnosti můžeme zmínit, komise je součástí iniciativy, která probíhá na celosvětové úrovni. Účastníme se Mezinárodního genomového konzorcia. Je to iniciativa, která byla spuštěna v roce 2008, kde je finanční částka 28 milionů euro určená na koordinaci mapování genomu rakoviny u 50 různých typů rakoviny, včetně rakoviny tlustého střeva a konečníku. A vzhledem k fragmentaci výzkumných programů a výzkumu v této oblasti aktivně sledujeme koordinaci rak- výzkumu rakoviny, například síť nejlepších postupů a výzkumných pracovišť který, která se zabývá rakovinou. To je iniciativa, která se jmenuje Eurocan Platform a máme také síť Euronet. To je naše iniciativa. Snažíme se vytvořit síť národních programů u jednotlivých konkrétních výzkumných oblastí a právě jednu síť máme u registru eh, rakoviny tlustého třeba konečníku, kde se snažíme šířit eh, nejlepší eh, postupy a v rámci networkingu u národních programů máme program, který se nazývá Transcan, který byl spuštěn v roce 2011 a také se účastníme iniciativy Komise o Evropské partnerství proti rakovině, o které hovořil kolega Šrek. A jedním z plířů bude právě koordinace výzkumu rakoviny a chceme docílit tedy koordinace jedné třetiny prostředků na výzkum rakoviny, což představuje asi 1,5 miliardy euro. Pokud jde o budoucnost, vaše otázka, jak můžou všechny relevantní zainteresované strany podpořit plánování. Komise se začne zabývat výhledy na další rámcový program. Komise zveřejnila právě doku- svůj iniciativní dokument o společném strategickém rámci a zahoje veřejnou konzultaci, která je otevřena všem eh, zúčastněným subjektům. 28. května velmi rádi přivítáme reakce od zúčastněných subjektů. Děkuji vám. Děkuji. Pavle? Děkuji, pane předsedo, děkuji za tuto odpověď nejlepší odpověď. Byla to skutečně obsažná odpověď. Já jsem si plně vědom, že teď je doba na konkrétní otázky. Evropská unie je zapojená do financování mezinárodní agentury v rámci SZO a během diskuse u kulatého stolu Evropský parlament 2. března které se účastnil komisař Galizo, kde by bránilo jejich propojení aktivit v oblasti rakoviny. Takže moje otázka je, bude komise připravena podpořit takovou iniciativu? A druhá otázka je, plánuje komise konkrétní opatření zaměřena na CRC do budoucnosti. Mám na mysli tedy pokyny pro screening, manuály vícejazyčné týkající se kolorektálního screeningu a primární prevence, která by mohla snížit počty osob, které trpí touto rakovinou. Kdo chce na to zodpovědět? Komise má slovo. Yes. Thank you very much for that. Děkuji za tuto otázku. Nejprve bych řekl, že velice oceňujeme jakoukoliv politickou podporu, kterou eh, v naší práci dostaneme, protože my samozřejmě na tom chceme dál pracovat, protože je to nezbytné. Ne všechny členské státy uh, mají screeningové eh, programy pro eh, všechny obyvatele, takže eh, tady vlastně musíme ještě odvést kus práce. Pokud je o vaši otázku, jestli tady bude něco jako Evropská agentura nebo institut, kde by neustále koordinovali další práci výzkumu rakoviny a takové kroky, tak já si myslím, že všichni pochopí, že tady vám nemohou definitivně odpovědět za komisi v tuto chvíli. Je zřejmé, že vytvořit novou agenturu, to by byl eh, velice ambiciozní politický cíl, především s ohledem na eh, současnou eh, obecnou diskuzi a myslím si, že tendence je spíše v rozpočtu škrtat, než vytvářet nové instituce. Ovšem, tato myšlenka je určitě zajímavá a mě osobně sympatická a uvědomuji si, že vytvářet evropské agentury, eh, to samozřejmě má určitou předanou hodnotu, než abychom spíš tady předávali eh, tyto úkoly nějakým mezinárodním eh, agenturám. Například eh, tady máme agenturu eh, ACDC ve Stockholmu, to je dobrý příklad a já myslím, že to by asi bylo vše, co bych k tomu řekl, s tím, že samozřejmě je mi to sympatické, ale eh, jinak nevím, jestli to opravdu je proveditelné, jestli to můžu říci. Tak. Potom další, další myšlenky nebo další věci. Jak bychom mohli na pomoci tomu, aby pokyny pro CRC byly co nejrychleji aplikovány v členských státech. Za prvé, do určité míry samozřejmě musíme být trpěliví, jak už jsem řekl. Eh, provádění takového programu, rozběh takového programu bude eh, eh, trvat dlouhá léta v těch členských státech, kde nic takového nebylo. A Další problém je v překladu. Máme tady eh, dokument eh, o 400 stranách a eh, jsou tam další odkazy a bylo by problematické to přeložit do všech jazyků společenství. Říkal jste, že bychom možná mohli vytvořit zkrácený manuál, kde by byly ty nejdůležitější informace a přeložit ten, a to bychom bez pochyby mohli zvážit. A pokud jde o komunikaci. Eh, pokyny jako takové nebo příručky obsahují nějaký eh, screeningový program pro všechny obyvatele, kde vlastně ti obyvatele, kteří eh, mají nárok na takový screening, jsou individuálně kontaktováni a to si myslíme, že je velice dobré opatření komunikační, obracet se na ty jednotlivce, pro které by bylo vhodné eh, podstoupit screening, eh, napsat jim dopis nebo nějakým způsobem je kontaktovat a pozvat je na prohlídku. A jestli vedle toho budeme potřebovat ještě eh, nějakou další evropskou komunikaci, tak o tom budeme diskutovat v rámci partnerství Krakovině, protože členské státy eh, jsou ti, kdo by to kontrolovali nebo kdo by se o to starali. Stejně tak, jako by eh, v jejich režii probíhal celý ten program. Takže to je něco, eh, co musíme rozhodnout společně s členskými státy. Jsme velice rádi, že tady v tuto chvíli máme fórum a na, to, na toto téma. Doufám, že jsem zodpověděl vaše otázky. Je to tak? Dobře. Takže možná bychom mohli uzavřít tento bod a přejít k dalšímu bodu a to je ústní otázka, která se týká aspartámu a e, ostatních souvisejících chemických látek nebo sladidel. Máme tady zástupce z DG Sanko a já tedy předávám slovo komisi. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, jmenuji se pan Firmenk z TG Sanko a e, jsem v čele jednotky e, pro e, některé látky a pesticidy. Byli jsme vyzváni, abychom zvážili naše stanovisko k aspartámu a k dalším souvisejícím obdobným látkám ve světle posledních studií a já bych nejprve uvedl kontext. Aspartám je sladidlo, které se nachází například v nízkokalorických nápojích. Je to v 33 různých potravinových kategoriích, je to také na pozitivním seznamu Evropské unie. Byla tato, tento seznam vznikl v roce 1994 a pak to také byly tady různé věci, které byly schváleny v rámci národní legislativy. A Tady eh, je potřeba, aby probíhaly různé bezpečnostní eh, zkoušky evropského orgánu. V minulosti eh, toto prováděl vědecký výbor pro potraviny a aspartán v roce 84 byl analyzován poprvé a od té doby pětkrát. A v roce 2009 došlo k plné evaluaci ze strany Evropské agentury pro potraviny. Bezpečnost eh, té látky byla potvrzená. V oblasti aditiv potravinářských tak v prosinci 2008 přišel právní rámec eh, pro všechna ověřená aditiva, včetně té substance, o kterém hovoříme. Vzhledem k tomu, že docházelo k opakované evaluaci EFSA a komise nepovažovala u aspartamu eh, celkové nové hodnocení za prioritní. Dali jsme prioritu jiným aditivům, tam, kde poslední evaluace proběhla před dlouhou dobou, kde jsme měli určité pochybnosti. Teď se dostávám k té studii. Tato vědecká studie, nebo tyto vědecké studie, o tu jsme požádali 1. února EFSU, aby nám to vyhodnotila. A další dvě studie se týkaly existujícího vědeckého názoru na aspartam. EFSA nám 28. února řekla, že informace z těchto dvou studií nezakládá předpoklad pro nové zhodnocení nebo revizi předchozích hodnocení. EFSA spolupracovala s francouzskou agenturou ANZES. Tato organizace dospěla ke stejnému závěru a publikováno to bylo tento týden. Také belgická agentura pro bezpečnost potravin v roce 2010 potvrdila názor EFSI. Navíc k tomu prohlášení z 28. února panel EFSA analyzoval tu studii podrobně na základě italského profesora Sofritiho, uznávaného odborníka, a hledali dopady pro eh, dopady na metabolity eh, aspartamu, což je meta, mimo jiné metanol, a to se objevilo v obou studiích, nejen v té italské, ale také ve studii eh, dánského vědce Andersona. Výsledky panelu EFSA očekáváme koncem roku 2011. Jedno ze stanovisek je k dispozici a je to v podstatě otázka toho, že by se mělo udělat celkové nové zhodnocení, to znamená, že je třeba učinit příslušná opatření. Děkuji. Děkuji za tuto odpověď, která je naprosto v souladu s tím, co jsem slyšela včera při akci, kterou jsme uspořádali s paní Parvanovou na stejné téma, kde se vyjádřili zástupci EFSI a DG Sanko, ale také profesor Sofrity, který byl přítomen, a pan Aldorson tam byl také. Já dobře chápu, že komise potřebuje více informací, aby mohla revidovat své stanovisko. Nicméně si dovolím upozornit na dvě věci. První je, že přípustná denní dávka byla stanovena na základě studií z roku 1970, provedených samozřejmě výrobcem, kdy nejlepší postupy neexistovaly. A včera, když jsme o tom mluvili, zástupci FC přiznali, že, si ty, že tyto studie nečetli a že právě to dřívější hodnocení provedené ve Spojených státech, které je velmi spochybňováno ve, spoli, ve Spojených státech a které je považováno a které je považováno za zjevenou pravdu předchůdcem EFSI a posléze i EFSou. Takže to vyvolává problém. Je to velmi staré a nikdy to nebylo přehodnoceno, protože probíhá určitá hra. EFSA tvrdí, že nebude přehodnocovat, komise řekne, že to bylo přehodnocováno podle studií. To není zcela transparentní a já jsem ještě více znepokojená tím, že jedna z těch studií ukazuje, že by mohly nastat tedy problémy pro těhotné ženy a lidské plody. A já chápu, že třeba času na studie, ale platí zásada obezřetnosti a proto si kladu otázku, zda by nebylo vhodné informovat, já nežádám žádné další opatření, pouze informování těhotných žen, které konzumují ve velkých množstvích eh, tyto, na, tyto výrobky obsahující aspartam, protože nechtějí přibrat v těhotenství, ať se jedná o nápoje, jogurty a veškeré potraviny, které jsou sladké, ale neobsahují cukr. Tedy doporučení, aby tolik těchto výrobků nekonzumovala, protože tato denní přípustná dávka není nikde uvedena. A nikdo si nemůže spočítat svou denní dovolenou dávku aspartamu. Já vůbec nevím, kolik jogurtu, kolik skleniček sladkého nápoje, kolik dezertů, kolik sladkostí mohu skonzumovat, abych dosáhla denní přípustné dávky. Máme problém tedy, že denní přípustná dávka není na žádném označení výrobku, nikdo ji nespočítá a žádné doporučení pro těhotné ženy neexistuje, takže dodržujeme aspoň tuto denní dovolenou dávku. Nemůžeme čekat další tři nebo čtyři roky, než něco podnikneme u aspartamu. Takže naléhavě žádám, nechci zakázat aspartam, vůbec, o to vůbec nejde ale já bych uvítala informaci pro těhotné ženy, aby snížily spotřebu výrobky potraveny obsahující aspartam. A to by bylo aplikováno naprosto rozumně. Platí zde zásada předběžné obezřetnosti. Komise. Děkuji. Vy se odkazujete na slyšení ze včerejška. Když skončilo to slyšení, tak tam zazněly tyto body. Já jsem tam byl také a na stanovisko EFSI zveřejněné konc, bude zveřejněné koncem března a nebude to jenom EFSA, která bude zkoumat v příštích e, zbývajících e, obdobích. Eh, výsledky té studie bude to také zahrnovat eh, zkušenosti z členských států a jejich informace, protože to jsou důležití přispěvovatelé a my se potom podíváme na stanovisko EFSA. To jsme zatím neudělali a zvážíme, zda mezi tím uděláme nějaké jiné akce, tak jak jste o tom hovořila. Jsem trochu skeptický, nicméně já jsem už včera říkal, že ta studie, zejména studie provedená dánským vědcem, to bylo eh, vliv na těhotné ženy, ta, ta souvislost mezi aspartamem a předčasnými porody byla založena na určité hypotéze, ta studie nebyla potvrzena, protože pro, by vyžadovala další výzkumnou činnost. Jsem stále ještě konfrontován s hypotézou a podle zásady obezřetnosti je velmi obtížné udělat předběžná opatření, pokud jde o hypotézu. Ale my se na toto hodnocení podíváme. Značení je nebo varování je jedna z věcí, které můžeme udělat, ale v tuto chvíli nemůžeme závazně slíbit, že to tak učiníme. Děkuji. Já jsem to bez zbytku pochopila, ale skutečně nezdílím eh, tento pohled na zásadu obezřetnosti. Obezřetnost platí právě v případě, že existují určité hypotézy a nevíme. Pokud víme, tak už jde o prevenci. Ale Obezřetnost znamená zásadu chování v oblasti nejistoty. Máte pravdu, ano, jsou to hypotézy a nejsem si vůbec jistá, že tato studie má pravdu, ale může mít pravdu. A pokud má pravdu, tak musíme co nejdříve informovat osoby, kterých se to může týkat. To je jediná žádost, kterou zde předkládám. Uh, Možná, že bych k tomu mohl doplnit otázku. Někdy, když jde o transpozici zásady obezřetnosti, lidé občas potřebují vědět, že to, co je na trhu, nemá ten nežádoucí efekt. Jsou dobré eh, technické důvody, proč to není zrovna tento případ, ale možná, že by to pomohlo. sorry, but I, I really didn't get your final... Já jsem opravdu nedost, ke mně se nedostala, pro, to znamená, že důkaz je na straně toho, kdo dává zboží na trh. Zkusím to zopakovat. Například dělali jsme REACH, různé testy, které musely proběhnout kvůli povolení té látky. Čili to je to důkazní břemeno. Tady je ale situace s látkou, která a kde to vypadá, jako že by komise měla najít důkaz, že ta látka má nebezpečný vliv. Proč nenechat na výrobci té látky, že to není nebezpečné předtím, než se dostane ta látka, dostane povolení na trh? Důkazní břemeno. Ano, než to jde na trh, s tím souhlasím. Ale látka, opakuji to, co už jsem řekl, ta látka byla několikrát znovu hodnocena na komunitární úrovni, národní úrovni a hodnotitelé pokaždé dospěli k závěru, že vědecké studie nevyžadují nebo nezakládají důvod pro revidování aktuálního stavu, pokud jde o hodnocení bezpečnosti. Omlouvám se, můžeme se shodnout na definici výrazu přehodnocení? Podle mne přehodnotit znamená vzít výrobek, provést studie a zjistit, zda hodnocení, které jsme provodli, je vhodné, je správné. To je přehodnocení. V průběhu let byly provedeny studie o aspartamu, které byly posouzeny a vždy se řeklo, nespochybnuje to naše hodnocení. Tomu se říká přehodnocení. Komise. Pokud říkám přehodnocení, tak to zahrnuje všechny nové prvky dostupné během definovaného období. Není to jeden konkrétní aspekt. U přehodnocení sledujete celé spektrum, v tomto případě aspartam, nebo té látky. Nejen ve vztahu k, v tomto případě ve vztahu ke karcinogenitě nebo předčasným porodům, ale látka jako taková. Tak já rozumím přehodnocení a to je to, co jsem řekl předtím. EFSA po, provedla poslední přehodnocení v roce 2009 a v prohlášení to je, že toto přehodnocení krylo, pokrývalo všechny nové aspekty za období 2002 až 2007 ale přehodnocení je širší než pouze hodnocení v jedné konkrétní studii. Poslední věc. Ano, rozumím tomu, co jste mi říkal, a vůbec to není to, co říkala EFSA včera, že není naléhavé to přehodnotit, že to není součástí priorit pro přehodnocení. A já jsem vyrozuměla že se neuvažuje o přehodnocení. Vy říkáte, že ano, já vám věřím, ale tomu jsem vůbec tak nerozuměla. Takže tady je skutečně faktický problém. Dobře, mohla by komise udělat závěrečné prohlášení k této věci? Máte slovo a pak ten bod uzavřeme. Rád bych opakoval to, co už jsem řekl. Eh, uvidíme, jak experti členských států, tak jak řekla paní Lepauš, eh, Lepáš, jak se k tomu postaví. Nicméně, hlavní bod pro mě, rád bych viděl to hodnocení, které v současné době dělá EFSA má být hotovo koncem roku 2011. Jakmile bude hotové, podíváme se na to a pak bude možné, že e, budeme e, navrhovat nové přehodnocení pro aspartam, které ale teď nehrozí, protože až potom zvážíme, zda bude nutné udělat toto nové přehodnocení. Děkuji. Děkuji, tím uzavírám tento bod a také dnešní pořad jednání. 11. a 12. dubna bude další schůze. Děkuji.